Bene kolegy, abbiamo molto lavoro da fare, cominciamo subito. Kolegové, máme toho hodně a proto se do toho rovnou pustíme. Začneme hlasovat. Pane předsedo, já mám jednu organizační připomínku. Já mám organizační připomínku, týká se to seznamu pro hlasování. Ten seznam pro lidská práva přišel včera pozdě večer. Myslím, že už to bylo po desáté. Samozřejmě spousta lidí ještě byla v kanceláři. A protože bylo tak pozdě, myslím, že bychom to hlasování měli odložit. Bene, so che altri, so che altri hanno fatto questa osservazione. Sentiamo... Dobře, děkuji. Já myslím, že už to říkal někdo další. Ještě někdo? Pan Howitt? Rozhodne většina. Já myslím, že je potřeba říct dvě věci do záznamu. Za prvé, já to chápu tak, že tam zbýval jenom jeden kompromis, který byl nedořešený podle té výměny názorů včera dopoledne mezi ELS a SAD. A my jsme se dohodli včera v jednu hodinu a já nevím proč ten seznam prohlasování nebyl k dispozici dřív. To chci říct za členy i za skupiny. A já to chápu tak, podle toho, co říkal sekretariát, že všechny skupiny jsou dnes dopoledne připravené hlasovat. Já se samozřejmě přizpůsobím rozhodnutí výboru, pokud to odložíme na příští týden, trval bych na tom, že to bude první bod, protože to je zatím plánované na druhou polovinu odpoledne, ale já za svoji skupinu a jako zpravodaj mohu hlasovat. Musím říct, že všichni udělali všechno pro to, aby to bylo včas, takže to nechápu. Já myslím, že všichni stínoví zpravodajové byli nesmírně flexibilní. Měli jsme velké časové problémy, a já myslím, že bychom se pak měli zamyslet nad tím, proč to vzniklo. Ale já jsem připravený hlasovat, stejně jako moje skupina. Ale pokud se to odloží, tak budu k dispozici, ale musel bych trvat, aby to byl úplně první bod ve tři hodiny. Nebo pět minut po třetí hodině, v úterý odpoledne. Kolega Salafranka chce slovo? Děkuji, pane předsedo. Já bych k tomu chtěla říct, že mi eh, nepřijde příliš seriózní a profesionální, když eh, tedy eh, kolega vlastně všechno pečlivě včas připravil, byly dohodnuty kompromisy a já potom jsem včera pozdě večer dostal přípis ze sekretariátu, Eh, kdy bylo řečeno, že se to hlasování odehraje až v úterý odpoledne. Teď jsme se dozvěděli, že vlastně budeme hlasovat dnes a to mi opravdu nepřijde jako příliš seriózní eh, přístup. Měli bychom si opravdu říct, že to takhle do budoucna nejde a pokud někdo bude trvat na tom, že nějaké hlasování není dostatečně připraveno, tak je samozřejmě možné to odložit. Může to být i zde, odložit to na příští týden, ale byli bychom raději, aby se hlasovalo již dnes. Děkuji. Tam. Jsou nějaké další připomínky? Pan kolega Tanok. Děkuji, pane předsedo. I ECR by byla raději, kdybychom hlasovali dneska dopoledne. Já vím, že e, to není úplně vhodné dostávat ty věci takto na poslední chvíli, ale e, určitě by bylo dobré, kdybychom hlasovali dneska dopoledne už jen proto, že pan zpravodaj chce hlasovat dneska dopoledne, takže to je pravděpodobně většinová schoda. Děkuji. Donskis, prego. Poi a seguire la collega Nez ha chiesto di... Nyní pan Donskis a potom paní kolegyně Najc. Děkuji, eh, pane předsedo. Já si myslím, že tu jsou tedy praktické problémy a my bychom byli raději, kdybychom to takto neměli. Nicméně, já si myslím, že je v našem zájmu, abychom tedy Eh, vzdali hold práci eh, našeho pana zpravodaje a jeho eh, <clears throat> snaze a proto by bylo dobré, kdybychom hlasovali. Děkuji. Bene, allora al di là della buona volontà di tutti prendiamo atto di questo inconveniente che di fatto limita... Dobře, to znamená, bereme problémy na vědomí, jsou to problémy, které vedly k tomu, že ne všichni měli možnost si ten text do posledního detailu prostudovat. Myslím si, že bychom se měli podvolit vůli většiny. A jelikož liberálové EPP, ECR a SAD respektive představitelé jejich frakcí jsou proto, abychom hlasovali dneska dopoledne. Podvolím se vůli většiny a proto si myslím, že bude nejlepší, když budeme hlasovat dnes. Ale eh, myslím si, že do budoucna by se takové problémy neměly opakovat. Dobře. Dostáváme se tedy k hlasování. Nejprve dohoda o přidružení mezi EU a Azerbajdžánem. Odstavec 1, eh, pozměňovací návrh 38, kdo je pro? Přijato.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 kdo se zdržel? Přijato. A nyní kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 44. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 44 raději elektronicky prověříme. 44 hlasujeme elektronicky. Dobře, 44. Hlasování je u konce. Je to zamítnuto. Emendamento, passiamo all'emendamento 50. Pozměňovací návrh 50. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 51. Tak ne, tak budeme hlasovat o Takže vracíme se k 50. Je tady žádost o ověření elektronickou cestou. Prosím, hlasujte. Ještě někdo nehlasoval, prosím, odhlasujte. Končím hlasování k tomuto bodu. Je to zamítnuto. Nyní 52, pozměňovací návrh 52, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 53, kdo je pro? Ne, 53, odpravuje se předseda, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 54, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 58-59 společně, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 60, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme to elektronickou cestou, prosím hlasujte. Končím hlasování. Schváleno. 61, kolegy Kovačeva. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 63. Kdo je pro? Proti? Tady to musíme ověřit. Prosím, abyste hlasovali elektronicky. Manca un voto. Chiudiamolo. Končím hlasování. Schváleno. U 64 eh, hlasujeme pouze o druhé části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 65. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 66. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 67. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 72. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. U 73 hlasujeme jen o druhé části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní 76, pouze druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 89. První část. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní 92. Co chcete ověřit? Takže máme tady žádost o elektronické ověření hlasování o druhé části návrhu 89. Prosím, hlasujte. Končím hlasování. Schváleno. velkou většinou. Jak mi na to upozorňuje kolega Pasku. 92. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 93. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 94. Pro? Proti? zdrželi se. Prosím, zvedejte pořádně ruce. Musíme to ověřit elektronicky. Hlasujeme o návrhu 94. Devadesát čtyři. Končím hlasování. A bylo to schváleno. Nyní 99. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. To bylo, myslím, úplně jasné. Bylo to jasně vidět. Nemůžeme si to ověřovat u všeho. Stovka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 101 ne, 102. 102. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 104. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 105. Kdo je pro? Proti? tak raději to ověříme elektronicky. 105. Prosím, odhlasujte. Končím hlasování. Schváleno. 107. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 108 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 109 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 110 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 111, promiňte, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 112 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 113 pro, proti, ověříme to. 113 hlasujeme elektronicky. Mancano tre colleghi.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 zdrželi se schváleno. 121 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. 128 pro, proti, zdrželi se, ověříme to. Ještě tři kolegové musí hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. 129 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 130 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sto třicet dva pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 133 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 12. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis. Ne, pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Návrh 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 19, to je velice důležitý návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 20 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 21 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Tak to je dobře, všechny jsou důležité. 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 24 pro, proti, zdrželi se, ověříme to, není to úplně jasné elektronickou cestou. Návrh 24 pana Vocna. Ještě tři kolegové nehlasovali. Končím hlasování. Schváleno. 25. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pokud na tom trváte, uděláme to. Dobře, trváte na tom, že to věříme elektronicky. Tak připomínám, že hlasujeme o pozměňovacím návrhu 25. Pozměňovací návrh 25. Končím hlasování. Ano, jasně Eh, přijato, ale v demokracii musíme respektovat vůli všech. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 35 pro, proti, zdrželi se, Schváleno. 36. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 1, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. 3 a 4 dohromady pro, proti, zdrželi se schváleno. 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. 8 pro, proti, zdrželi se schváleno, 9 pro, proti, zdrželi se schváleno, 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. A teď budeme hlasovat elektronickou cestou o definitivní podobě textu, pozměněném znění. Ještě dva kolegové nám chybí, ještě jeden kolega nám chybí, končím hlasování. Drtivou většinou schváleno. Blahopřejeme. Dobré, dobré. questo? Allora, passiamo all'accordo Unione Europea Armenia, per essere brevi.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 Zdržel se? Přijato. 40. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 41. Pro? Proti? Zdrželi se? Z, přijato. 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 43. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 44, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 45, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 46, 47, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A tím se dostáváme k 52. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 53. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 54, 55 společně, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 56, 57, pro, proti, zdržel se, přijato. 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 64. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 66. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní 66. Raději to elektronicky prověříme a já vás prosím, abyste hlasovali o pozměňovacím návrhu 66. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 68, druhá část. Pouze druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Raději to elektronicky prověříme. Nedal bych za to ruku do ohně. pravděpodobně bych měla zaplatit všem skleničku šampaňského. E, chybí ještě dva hlasy. 31. E, šedesát devět, kdo je pro? Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla zeptat na výsledek hlasování. Byl ten výsledek stejný jako u předchozí zprávy? Okay. Je crois qu'on a voté d'une façon dans Myslím, že jsme v jedné zprávě hlasovali nějak a u následující zprávě jsme odhlasovali pravý opak, pokud si vzpomínám dobře. Týká se to stejné otázky. Na papíršek. Proč jsme to neověřili? E abbiamo, e, è, stato, è stato dato lo stesso giudizio, quindi sono entrambi... Ano, tam jsme učinili stejný závěr. Takže to bylo přijato. Obě věci. Tam eh, tady nebylo odlišné hlasování. Dokument je k dispozici, ale sekretariát to samozřejmě může eh, potvrdit. 67, eh, druhá část, to je podobné jako to, co se e, nyní přijalo. To znamená, že e, je to v podstatě stejné. No, eh, ok, eh, dal momento che il notaio ha detto così, basta. Non... Dobře. Tím to vyřešil notář, je to vyřešeno a musíme pokračovat. 69. Pozměňovací návrh 69. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 70. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 72. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 73. A omlouvám se 74. 74. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 77. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 78. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Legale, però i pareri dei singoli che arrivano... Samozřejmě, že to můžeme prověřit elektronicky, pokud chcete, ale nemůžu zohlednit výhrady všech. Můžete o, to, o to požádat, můžete požádat o to, abychom to elektronicky prověřili. Takže nyní má slovo paní Nejc. Pane předsedo, se vší úctou k našim administrátorům a administrátorkám mám pocit, že nemají co zasahovat do diskuse ani se hlasitě vyjadřovat k hlasování. To je privilegium pouze poslanců a ne těch, které zaměstnáváme. Omlouvám se. Credo di aver sottolineato la stessa impressione. Já si myslím, že něco podobného už jsem k tomu chtěl říct to také řekl. Dobře, takže to nechař, necháme prověřit elektronicky. 78 eh, prověřujeme elektronicky. 78 hlasujeme elektronicky. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. Je to zamítnuto. 80. Kdo je pro? Proti? zdržel se. Musíme to elektronicky prověřit. Nebylo to úplně jasné. Pozměňovací návrh 80. Otevírám a zahajuji hlasování. Chybí ještě tři hlasy. Hlasování je u konce. To je sabotáž ze strany pana Gálera. Dobře. 82, e, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 8. Dobře, takže chcete prověřit 82, dobře. Ale skutečně bych vás požádal, abyste svoje ruce zvedali jasně, jednoznačně, protože jinak to není patrné, jak chcete hlasovat. Takže elektronicky hlasujeme o 82. Hlasování u konce. Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 84. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 87, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 88, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 89. Ne, omlouvám se 90. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Necháme to elektronicky prověřit. Pozměňovací návrh 90. Hlasování je zahájeno. Chybí ještě dva hlasy a nyní je hlasování u konce. Zamítnuto. 92. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Při... Zamítnuto. Měli bychom to elektronicky prověřit, takže 92 zahajuji hlasování. Některé hlasy ještě chybí. Prosím, hlasujte všichni. Nyní je hlasování ukončeno a je to přijato. 93. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 95. Kdo je pro? Proti? Musíme to elektronicky prověřit. 95. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. Pozměňovací návrh 96. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Velkou většinou 98. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 99. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 103. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 104. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 105. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 106. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. 108, kdo je pro, proti, zdržel se. Zdvižených rukou nebylo mnoho, to znamená, že to raději elektronicky prověříme. Chybí ještě dva hlasy, hlasování je u konce. Přijato. pana Galera to evidentně dobře baví. To znamená, že eh, já bych přivítal, kdybyste ruku zvedal trochu výš. 109. Eh, Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 110. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 113. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 114, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 115, kdo je pro, proti, zamítnuto. 116, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 119 pro, proti, zdržel se, přijato. 121 pro, proti, zdržel se, přijato. Ne, 9. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 10. Kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 11, kdo je pro? 11 odpadá, o tom nebudeme hlasovat. A, pardon, je to potvrzeno, to znamená, e, přesto hlasujeme o 11. Omlouvám se. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to prověříme. Nebylo to jednoznačné, takže hlasujeme o 11. Prosím, hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. Přijato. 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 13. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 1. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 19. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Dvacet čtyři, kdo je pro, proti, zdržel se. Ano, raději to tedy elektronicky prověříme. 25, prosím. Tyčinko. 25. Hlasování je u konce. Takže eh, bylo dobré, že jsme to prověřili, je to přijato 70, 27, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 27, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Osm a 20, 28, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 1, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 2, kdo je pro, proti, zdržel se, za, přijato. 3, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato čtyři. kdo je pro, proti, raději to prověříme. Vy, allora, l'emendamento 4, verifica elettronica. Ah, Pozměňovací návrh číslo 4 eh, zahajuje hlasování elektronickou formou. Chybí ještě jeden hlas a nyní hlasování končím. Zamítnuto. 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato tím se dostáváme k hlasování o, o definitivnímu hlasování o celém návrhu zprávy. Hlasování je zahájeno. Eh, mancano due colleghi, chiudiamo la votazione. Chybí ještě dva hlasy, nyní je hlasování u konce. A bylo to přijato. Adesso passiamo eh. al grosso malloppo della del Howitt. Bene, a questo punto passiamo, così come concordato, alla, alla votazione del... Dobře, takže jak jsme se dohodli, začneme hlasovat o zprávě Howitt. Změňte si letenky na pozdější let. Dobře, takže prosím vás, dávejte pozor a spolupracujte, zvedejte pořádně ruce. Prosím vás, mohli bychom dostat kávu? Já jsem viděl, že kolem kávu rozdávají, ale sem nikdo nepřišel. Prosím vás, tak pro změnu, protože opravdu nám klesá úroveň kofeinu na nebezpečnou hladinu. Přijato. Musíme si tedy eh, na okamžik počkat. Eh, kolega Howitt chce intervenire. Kolega Howitt chce něco říct. Já pana Van Hutena mohu obvykle plně podpořit, ale čistě na administrativní úrovni Sekretariát si je toho vědoma pta, eh, říká, abych to řekl, návrh 78 byl stažen a odkaz na zprávu Grahama Vocna o sankcích není v ústních pozměňovacích návrzích, ale při výměně názorů jsme se na tom dohodli. Takže bych to rád ještě znovu přednesl. A sekretariát říká, že ústní pozměňovací návrhy nejsou v pořadí, takže mě žádají, abych já poprosil vás, abyste začal hlasováním o různých pozměňovacích návrzích, abychom některý nevynechali. Yeah, no, okay, let's check. Noi, noi no, seguiamo una lista di voto, lo sta dicendo. Cioè, we, we no. just follow the voting yeah. no? Quello che la, la voce è questo. c'è uno split, è un oral, sì.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 Ústní pozměňovací návrhy máme u rozděleného hlasování. È soddisfatto il collega Já doufám, že jsem panu Hajtovi odpověděl. Ne, já jsem jenom vyřizoval, co mi říkal sekretariát. Pokud je to v pořádku, tak samozřejmě budeme postupovat tak, jak říkají. Bene, allora cominciamo. Dobře, takže začneme. Návrh 34 pro, proti, zdrželi se, přijat. 35 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 1, dílčí hlasování. Nejprve první část pro, proti, zdrželi se, přijat. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijat. 36 ne, Zdá se, že tady máme problém, takže to prověříme. Hlasovali jste všichni? Pane Galere? Pořád nám chybí tři kolegové. Uzavírám hlasování. Já myslím, že to musí být pan Keller, ten nám to celé kazí. 45. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 38, ne, omlouvám se, 40. 40 pro, proti, zdrželi se, přijat. 42 a 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 44 pro, proti, zdrželi se, přijat. 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 48 dělčí hlasování, první část pro, proti, zdrželi se, přijat, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijat. 49 pro, proti, zdrželi se, přijat. 51 pro, proti, zdrželi se. To prověříme elektronicky. 51. Manca un collega, chiudiamo la votazione. Má ještě někdo hlasovat? Mohu to uzavřít. Takže to 28 k 28 byl zamítnut. 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnut, 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnut, 53 pro, proti, zdrželi se, přijat. 55 pro, proti, zdrželi se, přijat. 56 pro, proti, zdrželi se, přijat. 57 dílčí hlasování, první část pro, proti, zdrželi se, přijat. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijat. 58, omlouvám se. 64 pro, proti, zdrželi se, přijat. 65 pro, proti, zdrželi se, přijat. 66 pro, proti, zdrželi se. Nejsem si úplně jistý, takže si to prověříme. 66. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Tam byla velká většina. 67 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 71 pro, ne, omlouvám se. Pozměňovací návrh 71 pro, proti, zdrželi se, přijat. 72 pro, proti, zdrželi se. Ne, to musím prověřit. 72. Prověříme 72. Někteří kolegové pořád ještě nehlasovali. Uzavírám hlasování. Přijat. 73 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 74 pro. Zdrželi, pardon, <laughs> proti. Zdrželi se. Přijat. 75 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 76 pro proti, zdrželi se, zamítnut 77. Omlouvám se, ten byl stažen 78, také stažen 80, pro, malý okamžik, musíme se nad tím zamyslet. Takže 81 pro, proti, Zdrželi se přijat. 83 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 84 pro. Proti. Zdrželi se přijat. Kompromis 3 pro. Proti. Zdrželi se přijat. Takže teď číslo 90 pro proti, zdrželi se přijat. 92, 92 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijat. Takže přejdeme na stovku. Mi manca il 100. Però c'è. Manca qui, ma esiste. Já to tady nemám, ale stovka existuje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Tím se dostáváme k návrhu 98 pro, proti, zdrželi se, přijat. 95 pro, Proti. Zdrželi se. Přijat. 99 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Vy to chcete prověřit elektronicky? Tak to prověříme. Takže zahajuji hlasování. 99, návrh 99. Chybí pořád ještě dva kolegové. Uzavírám hlasování. Přijat. In votazione. 101. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnut 102. Pro, proti, Zdrželi se. Zamítnout 103 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Těsně. 104 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 105 pro. Proti. Zdrželi se. To musíme prověřit. 105. Hlasovali jste všichni, uzavírám hlasování. Zamítnut. Ale alespoň to víme jistě. 106 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 116 pro, proti, zdrželi se. Sto šestnáct. Ještě jednou pro, pro, proti. Takže byl přijat. Kompromis šest. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. 120 pro, Proti. Zdrželi se. Přijat. Já to rád prověřím. 120, 120. Pořád ještě chybí někteří kolegové. Takže uzavírám hlasování. Obrovská většina. 121 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 122 dílčí hlasování. První část. Pro. Proti, zdrželi se. Zamítnut. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Kompromis 7 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 131 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 132 pro, proti, zdrželi se. Ne, to myslím schváleno, nebylo, prověříme to. Uzavírám hlasování. Přijat. 133 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 134 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 135 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 141 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Kompromis 8 pro. Ústní pozměňovací návrh říkáte? V osmičce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Takže přejdeme na 143. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že byl zamítnut. Ale prověříme to elektronicky. Takže několik kolegů pořád ještě nehlasovalo. Uzavírám hlasování. Přijat. Děkuji. 145 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to radši prověříme. 145. Hlasujte, prosím. Děkuji. Uzavírám hlasování. Myslím, že jsem udělala správně. 147 a 8 společně pro, proti, zdrželi se přijat. 149 pro, Dobře, tak to ještě prověříme elektronicky. 147 a 148. Dva kolegové pořád ještě nehlasovali. Uzavírám hlasování. Sto čtyřicet devět. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 151 pro, proti, zdrželi se zamítnout 152 pro s ústním pozměňovacím návrhem. 152 pro, proti, zdrželi se přijat. 153 pro, proti, Já myslím, že to musíme prověřit. 153. Hlasujte, prosím. Stále ještě tři kolegové nehlasovali. Dva kolegové. Uzavírám hlasování. velká většina. Velká většina pro. 154 pro, proti, zdrželi se přijat 155, pro, proti, zdrželi se zamítnout 156 pro, proti, zdrželi se přijat 157 pro, proti, zdrželi se přijat 158 pro, pro, prosím. Proti? Zdrželi se přijat. 159 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 160 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se přijat. 161 pro, proti, zdrželi se přijat. Sto šedesát pět. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. 166 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. 160, kompromis 11 pro, Dobře. 166, to je pro. Proti. Hlasujeme, prověřujeme to. Pane Galere, jak jste na tom? Dobře, takže hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Kompromis 11. Pro. Proti. Zdrželi se přijat. 169 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 170 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se přijat. 171 pro, proti, zdrželi se přijat. 174 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 175 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis 13 s ústním pozměňovacím návrhem je to dílčí hlasování. První část. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Druhá část. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 14. Zase dílčí hlasování, první část. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Druhá část. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Sto osmdesát dva, verža, pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 184 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut kompromis 15 Dobře, jestli chcete, tak si prověříme 184. Hlasujeme. Pořád chybí dva kolegové. Uzavírám hlasování. dva pro. Kompromis 15. S ústním pozměňovacím návrhem pro. Proti zdrželi se, přijat. 16, kompromis 16, pro, proti, zdrželi se, přijat. 193, pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 194. Dobře, takže 193 prověříme. Hlasujeme. Uzavírám hlasování. Třicet devět pro, říká pan předseda. Samozřejmě rád ta hlasování prověřím. Kompromis 17 je další. Omlouvám se 194, protože jsme prověřovali 193, takže 194 pro, proti, přijat 117, kompromis 17 pro, proti, Zdrželi se přijat. 198 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 199 pro, proti, zdrželi se přijat. 200 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 18 s ústním pozměňovacím návrhem. Dělčí hlasování. První část. Za a, dá, a máme námitku vůči ústnímu pozměňovacímu návrhu a rád vám to vysvětlím. Protože jde o to, že se to týká Běloruska. Jsou tady dvě věci. Bělorusko není jediná země, kde probíhají popravy. Za druhé, tato tragédie, a byl to pro nás opravdu šok, se stala minulý pátek. To vůbec nesouvisí s rokem 2010. Děkuji. Prosím, pane poslanče Hlavite. Jsem smutný, že to říkáte, protože při vyjednávání jsme o tom mluvili, ta pravidla jsou jasná. Když máte námitku, nemůžeme o tom hlasovat. Ale chtěl bych říct kolegům i všem kolegům z ELS, že já jako zpravodaj plně podporuji jejich pozměňovací návrh a rád s nimi předložím pozměňovací návrh na plenárku. Chápu pozici ALDE, ale myslím, že to, co ELS navrhli, je vhodné a pokusíme se to přednést na plenárce, aby to bylo v konečné verzi textu. Dobře, takže v tom případě nemůžeme hlasovat ústním pozměňovacím návrhu a uvidíme, jak to bude vypadat na plenárce. Dobře, takže kompromis 18. Dílčí hlasování, první část. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Část dvě, Pro. Proti. Zdrželi se. Také přijat. 203 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 204 pro. Proti. Zdrželi se. 205 pro proti, zdrželi se, zamítnut. 206, pro, proti, zdrželi se, přijat velkou většinou, 207 pro, proti, zdrželi se, přijat. 208 pro, proti, zdrželi se, přijat. 209 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se přijat. 211. Paní Verža pro, proti, zdrželi se zamítnut. 213 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 214 pro, proti, zdrželi se Přijat. 215 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 216 pro. Říká někdo něco? Prověříme to. Omlouvám se. Vrátíme se k 215. Prověříme to. Dobře. Zahajuji hlasování. Byla tady žádost o prověření 215. Takže prosím, hlasujte. Hlasování uzavřeno. Dvěstě šestnáct pro, proti, zdrželi se zamítnut. 218 pro, proti, zdrželi se Přijat. 219 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 220 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 221 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 222 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromis 20. Pro proti, zdrželi se, přijat. Okamžik. Teď 227 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 228 pro, proti, zdrželi se. Prověříme to. Prověříme to. 228. A hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Přijat. Dobře, takže dál. Kompromis 29. Dílčí hlasování tři části. První část pro. Děkuji, proti, zdrželi se přijat. Druhá část pro. Proti zdrželi se zamítnut a třetí část pro, proti, zdrželi se přijat. Takže dál. Dvěstě dvacet devět, pan Howitt. Pro, proti, zdrželi se. 229 byl přijat. 230 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 231. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 232 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 233 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 234 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 235 a 6 společně protože jsou stejné. Pro, proti, zdrželi se. Přijaty. Kompromis 21. Dělčí hlasování zase. První část pro. Děkuji proti, zdrželi se. Přijat. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 243 na, druž, na další stránce pro, proti, zdrželi se. Já jsem napočítal čtyři ruce. Je to 243 a hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat. 244. Pro, proti, zdrželi se přijat. 246. Pro, Proti. Zdrželi se. Přijat. 250 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Prověříme to. Takže prověřujeme. 250. Ještě jeden hlas. Dobře, uzavírám hlasování. Přijat. Kompromis 22. Prosím. Já se omlouvám, že ruším, ale jako u toho předchozího kompromisu já se obávám, že tady musím mít námitku vůči ústnímu pozměňovacímu návrhu 6. Na tom jednání o kompromisech jsme se v zásadě dohodli, jak s tím naložíme z ELS a v kompromisu 23 máme ústní pozměňovací návrh, na, který se, na kterém se ELS a SD dohodli u této věci, takže skupina EKR má jiný pozměňovací návrh, ale to nebylo dohodnuto do kompromisu. Takže žádám výbor, nebo prostě mám námitku, takže se o tom nebude hlasovat. My to můžeme podpořit jako ALDE tu námitku, omlouvám se, také máme námitku. Máme také námitku vůči tomuto pozměňovacímu návrhu. Dobře, takže v tom případě můžeme hlasovat o kompromisu 22 jak je, pro, proti, zdrželi se, přijat. A dál 254 pro proti zdrželi se zamítnout. 257 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 258 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. Kompromis 23 s ústním pozměňovacím návrhem. Pokud nejsou námitky, budeme hlasovat o obojím pro, proti, zdrželi se. Přijat. 260 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 264 pro, proti, zdrželi se, přijat. 265 pro, proti, zdrželi se, přijat. 266 pro, proti, zdrželi se. 269, 270 společně, kdo je pro? Děkuji proti. Zdrželi se. Dobře zamítnut. Ano, takže 269 a 270 elektronické hlasování. Prověříme to, hlasujeme. Hlasovali všichni dobře, uzavírám hlasování. Dobře. Kompromis 24 pro, proti Zdrželi se přijat. 276 pro, proti, zdrželi se přijat. 277 pro, proti, zdrželi se přijat. 280 pro, proti, přijat. 281 pro, proti, přijat. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 285. Já se omlouvám, já jsem se trošku ztratil, musím to najít. Omlouvám se. Nebylo to jasné. Neměli jsme tam stejné odkazy. Takže hlasujeme o 285. S ústním pozměňovacím návrhem číslo 8 společně, pokud nejsou námitky. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Děkuji vám. Přijat. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 287 pro, Proti? Zdrželi se. Prověříme. 287. A hlasujeme. Hlasujte, prosím. Dobře, uzavíráme hlasování. Přijat. 288 pro. Děkuji proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 286, ne. 293. 293 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 294 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 295 pro, proti, zdrželi se přijat. 296 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 297 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 298 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 299 pro, proti, zdrželi se přijat. 300 pro, proti, zdrželi se přijat. 301 pro, proti, zdrželi se přijat. 302 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 303 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 304 pro, proti, zdrželi se. Přijat 306 pro. Chtěl někdo kontrolu? 304, dobře. Takže prověříme 304 a hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Byl přijat. 306, 306, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Prověříme. Hlasujeme. Já vím, že už jste unavení, ale já to odtud nevidím, když nebudete spolupracovat, takže uzavírám hlasování. Zamítnut o jeden hlas. 307 pro, děkuji proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se přijat. Teď 313 pro, proti, zdrželi se přijat. 314 pro, proti, zdrželi se přijat. 315 s ústním pozměňovacím návrhem. Pokud nemá nikdo námitku pro, Proti? drželi se. Přijat. 317 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 320 pro. Rád to prověřím. Ale musíte mě pochopit. Pro mě opravdu těžké rozpoznat to z mého místa, pokud pořádně nezvedáte ruce. Takže prověříme. Omlouvám se. Žádost byla u 317 a hlasujeme. Uzavírám hlasování. Přijat. 320 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 322, to je technický pozměňovací návrh, takže 324 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 323 pro, proti, zdrželi se, ověříme to, protože jen málo vás opravdu hlasuje. 323, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže to bylo schváleno 325. Kdo je pro, zvedněte ruku. Proti. Zdrželi se. Jasně schváleno 328. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno 326. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno, jste velice vzorní, 327, 9, 329 pro. Tak, ještě 327 jsme přeskočili pro. 327, 327 pro. Proti, zdrželi se schváleno. Nyní 329 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 330 pro, proti, zdrželi se. Musíme to ověřit. 330. 330. Zahajuji hlasování. Ještě jeden kolega chybí. Končím hlasování. Schváleno. 332 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Blížíme se ke konci. 331 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 333 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 334 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21 pro, proti,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 2, 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno 4. Máme tady žádost kolegy Tanoka, abychom od čtyřky do sedmnáctky hlasovali dohromady. Kdo je pro? Zřejmě máme více kofeinu a lepší dobrou vůli, takže pro, proti, zdrželi se. Výborně schváleno. Kompromis 30. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Teďka unblock DV2, DV8, DV9, a 14, pokud souhlasíte. Až po čtrnáctku. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A teď 9.15. Kdo je pro? Proti? Ověříme to. Hlasujeme o 9.15. Ještě dva kolegové. Končím hlasování. Zamítnuto. FEM 1 pro, proti, drželi se, schváleno. Dělčí hlasování. Kompromis 31, první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část. To je ta část sexual and až po third countries. Tak, kolegové, buďme vážní. Druhá část kompromisu 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Čtyři, pět. Čtyři, pět dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Chcete ověřit čtyřku a pětku? Ne, druhou část kompromisu 31. Předseda. Takže kompromis 31, hlasujeme o druhé části, máme tady na to žádost, takže hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. Čtyři a pět to bylo zamítnuto. FEM 8 pro, proti, schváleno, ale zase se moc nenamáháte zvedat ruce. 10 až 14 dohromady pokud souhlasíte, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Stiamo votando il 15. Hlasujeme o FEM 15 elektronickou cestou. Prosím, hlasujte. Ještě nám chybí 10 kolegů. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní dohromady 17, 19, 20, 21, pokud souhlasíte. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto.

33, 34 dohromady pro. Do, chcete to zvlášť? Takže 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, jasně schváleno. Nyní závěrečné hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?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 colleghi, we have to continue. Kolegové, musíme pokračovat. Colleghi, vi prego un attimo di silenzio, dobbiamo continuare i nostri lavori. Milí kolegové, milé kolegyně, prosím, zachovejte klid, protože musíme pokračovat v práci. Prosím vás, buďte tak laskavi a pojďme se podívat na uh, náš další bod, to znamená eh, eh, bod eh, číslo 14, stanovení nové rozvojové spolupráce s Latinskou Amerikou. Spravodajkou je paní Andrikiene. Allora, alla, alla relatrice 4 minuti, perché abbiamo altri appuntamenti. Paní zpravodajka má čtyři minuty k bodu 14. Mr. Gallen. Thank you. Mr. Gallagher, I need a help. I need a help from you. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Náš výbor byl požádán výborem DV, aby předložil stanovisko týkající se zprávy z vlastního podnětu o definici nové rozvojové spolupráce s Latinskou Amerikou. Cílem zprávy je přispět k vyjednávání o dalším nástroji rozvojové spolupráce v rámci finančního rámce 2014 až 2020 a navrhnout nové cesty rozvojové spolupráce mezi EU a Latinskou Amerikou. Hlavním cílem stanoviska AFED je poskytnout eh, vlastně takové pokyny pro spolupráci s Latinskou Amerikou s ohledem na to, že EU je globální hráč a eh, externí partner Latinské eh, Ameriky. Vstup Lisabonské smlouvy v platnost je velkým milníkem z politického hlediska, pokud jde o postavení Evropy jakožto aktéra, který hovoří v mezinárodní spolupráci jedním hlasem. Hlavním cílem rozvojové spolupráce ve smyslu eh, článku 208 smlouvy o fungování EU je to, že v dlouhodobém eh, eh, hledisku je nejdůležitější vymítit chudobu. Zahraniční politika je nyní právním požadavkem jak pro výbor e, zástupců, tak pro komisi. V návrhu stanoviska zdůrazňuje význam úzkých vztahů s latinskoamerickými zeměmi a potřebu rozvíjet nové způsoby spolupráce s nově se rozvíjejícími zeměmi formou nástroje rozvojového spolupráce a nového nástroje o partnerství. Dále zdůrazňuje, že je třeba posilovat spolupráci mezi Evropskou unii a Latinskou Amerikou při naplňování eh, rozvojových cílů tisíciletí. Zejména se jedná o opatření proti chudobě ve prospěch tvorby pracovních míst a opatření pomáhající začlenění eh, marginalizovaných skupin do společnosti. Jsem přesvědčena, že MDG, eh, které se zaměřují na globální partnerství, to je především rozvojový cíl 8, by měly být vlastně v jádru užší spolupráce s Latinskou Amerikou sem spadá i strategie podpory inkluzivního růstu. Rozvojový cíl číslo 6 hovoří o partnerství. To se týká i Mexika, Brazílie, Argentiny a jejich spolupráci s EU. Myslím, že by to mohla být příležitost pro nalezení e, společné půdy, tak aby se zajistila konzistence politického rozvoje. Ve svém návrhu také zdůrazňuji pozitivní eh, regionální synergie díky dohodám o přidružení mezi EU a některými regionálními seskupeními. Tady eh, vyzývám k nové vizi regionální spolupráce v rámci sedmého samitu EU eh, LAC, který se bude konat v Chile v lednu 2013 návrhu stanoviska zdůrazňuji význam že eh, toho, že EU eh, musí spolupracovat s Latinskou Amerikou a poukazuje na to, že neexistuje podrobná evropská politika přístupu eh, k Latinské Americe. A také poukazuje na to, že nejsou jasné politické pokyny týkající se jižní spolupráce a meziregionální spolupráce tomto ohledu zdůrazňuji, že je třeba rozšířit politický dialog EU-Latinská eh, Amerika na různých úrovních. Teď bych chtěla vyjádřit ještě díky kolegům, kteří aktivně přispěli k přípravě návrhu stanoviska, předložili pozměňovací návrhy, jsou jasně přidanou hodnotou pro dokument a proto většinu z nich podporuji. Je to 19 pozměňovacích návrhů plus 8 ústních pozměňovacích návrhů. A já sama jsem předložila čtyři pozměňovací návrhy k návrhu, protože podle pravidel návrh stanoviska nemůže překročit určitý počet slov, takže jsem musela dát pozměňovací návrh k vlastnímu stanovisku. Na pozměňovací návrhy se týkaly různých otázek, proto navrhuji, aby se hlasovalo od nich odděleně, aniž by byly kompromisní návrhy. A také bych chtěla ještě poukázat na některé problematické pozměňovací návrhy, s nimiž nemohu souhlasit. To je pozměňovací návrh 11 paní Luňáček, který navrhuje vlastně vyvážení dohod s Latinskou Amerikou. S tímto návrhem nemohu souhlasit, protože jednání teprve probíhají a některé dohody už byly podepsány a myslím, že EU e, zajišťuje dobrou rovnováhu. To tež platí pro pozměňovací návrh 12 pan, pana kolegy Velého Mejera. Pak nemohu souhlasit s návrhem 5 Vileho Mejera, který zdůrazňuje, že e, je třeba aby boj proti um, hospodářské nerovnováze a nesoudržnosti byl klíčem v rozvojové strategii. A potom pozměňovací návrh 10. Tam se vítá existence regionálních integračních mechanismů, ale jsou tam změny i některé kontroverzní mechanismy, jako třeba ALBA. A tento pozměňovací návrh tedy nemůže být podpořen na závěr bych ještě chtěla vyzvat kolegy, aby se účastnili hlasování, tak to, o tomto návrhu stanoviska to bude 27. března a výbor na DV je naplánován na 24. dubna. Děkuji. 21. Eh, dubna. Děkuji a nyní pan Menendez de Valle na dvě minuty. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poblahopřát eh, s navrhovatelce paní Andrik Jene za návrh stanoviska, protože myslím, velice dobře odráží strategickou povahu politiky spolupráce EU s Latinskou Amerikou. Chci jí také poděkovat za spolupráci a také děkuji za eh, podporu sekretariátu výboru, protože kvůli eh, vlastně počítačovým mm, problémům mé pozměňovací návrhy nebyly předány, takže teď tady musí být vlastně jako ústní pozměňovací návrhy. Jedná se eh, hlavně o to, že EU by si měla definovat rozvojovou politiku spolupráce s Latinskou Amerikou eh, s, mm, přímo ve spolupráci s těmito zeměmi, ve spolupráci se latinskoamerickými zeměmi. Tyto země i nadále se musí snažit o integraci a to i přes současné obtíže, protože to potom vlastně usnadní, aby eh, byla více vyvážená ta rozvojová politika vůči Latinské Americe. Mrzí mě, že návrh komise o uspořádání preferenčních celních systémů zřejmě ignoruje to, že Latinská Amerika má pro EU strategický význam protože řadě latinskoamerických zemích eh, vlastně nedává nárok na tento nástroj, který je klíčový pro rozvoj. Pak tady mám také pozměňovací návrh, kde eh, vlastně chválím dohodu eh, o obchodu mezi EU a Kolumbií a Peru. Tato dohoda obsahuje významné aspekty, které přispějí k rozvoji obou zemí. Dále tam také dodávám, že komise a EEAS by měly učinit maximum pro uzavření dohody o přidružení eh, s anským společenstvím. Jsou vážné prognozy, které věstí, že v roce 2015 by Čína se mohla dostat před EU jakožto hlavní obchodní partnera Latinské Ameriky. A to by tedy mělo vést Evropany k tomu, aby se snažili posílit spolupráci s tímto e, kontinentem a posílit vlastně přítomnost tak, aby nás nepředehnala Čína pak myslím, že ještě musíme samozřejmě zdůraznit to, že co nejdříve musíme dosáhnout dohody o přidružení s Mercosurem. Tato dohoda bez pochyby zlepší spolupráci mezi Latinskou Amerikou a EU. Toto jsem měl k tomuto dokumentu. Děkuji navrhovatelce a ještě jednou eh, děkuji za její spolupráci. Grazie, il collega Salafranca per due minuti. Děkuji, pan kolega Salafranka, na dvě minuty. Eh, Já bych chtěl jenom poděkovat eh, navrhovatelce za odvedenou práci. Myslím, že v okamžiku, kdy Evropská unie prochází hlubokou krizí, strategické spojenectví se zeměmi Latinské Ameriky a Karibiku eh, se a to jsou země, které představují v podstatě téměř třetinu zemí OSN, je eh, velice významná. A myslím, že bez ohledu na eh, vlastně tu eh, bilaterální agendu, o které hovořil pan Menendez, bychom měli přejít i k té globální agendě, kde bychom měli více prosazovat stanoviska EU e týkající se významných celosvětových úkolů. Rozvojová politika a spolupráce s Latinskou Amerikou je, to je politika velice důležitá a v tomto smyslu bych také chtěl vyjádřit obavu, kterou máme jako politická frakce z toho, že některé země se středním příjmem už nejsou součástí nástroje rozvojové spolupráce. Já doufám, že rozvojový výbor eh, s případem spěním našeho stanoviska eh, dosáhne lepšího vyvážení eh, spolupráce s zeměmi této zeměpisné oblasti, protože si to bez pochyby zaslouží a paní Andrikine to ve svém stanovisku velice dobře vyjádřila. Děkuji. Molte grazie eh, alla relatrice se desidera... Děkuji. Ptám se ještě paní zpravodajky, jestli by k tomu chtěla něco dodat. Vypadá to, že ne. To znamená, že všem děkujeme. 27. března se bude konat hlasování. Dalším bodem je e, zpráva pana Goebbelse o první meziparlamentní schůzi mezi EU a republikou Myanmar e, ve dnech 26. února až 2. března. Takže srdečně vítejte a máte slovo. Merci, monsieur le président. Euh, Děkuji, pane předsedo. Já jakožto místo předseda zastupuji našeho předsedu Wernera Langena, který se dnes nemohl dostavit. Jak jste právě řekl, Evropský parlament vůbec poprvé vyslal parlamentní delegaci do Myanmaru. A to v návaznosti na větší eh, otevřenost režimu, kterou zajišťuje nový prezident země. Já vám tady nebudu činit výčet všech eh, schůzek, které jsme absolvovali. Samozřejmě jsme se sešli i s prezidentem země, také s předsedy obou parlamentních komor. Opravdu také jsme viděli celou řadu ministrů a především jsme měli možnost na více než hodina, hodinu se setkat s paní Aung Cuti, která, jak víte, je nejen nositelkou Nobelovy ceny za mír, ale také nositelkou Sacharovovy ceny. Při této příležitosti jsme té lady, jak se jí tam říká, eh, předali eh, pozvání eh, předsedy Šulce, aby se zúčastnila zasedání Evropského parlamentu, aby oficiálně převzala svou cenu a také, aby před námi vystoupila. Myanmarské orgány procházejí procesem, který, který připomíná Gorbačovovou perestrojku. Eh, otevírají se, ale pomalu. Nejprve přistoupili k, ke zvolení parlamentu, tedy senátu a eh, tu eh, dolní, té dolní komory. Tyto volby nebyly příliš demokratické, protože eh, podle ústavy si armáda vyhradila 25 křesel v obou komorách. A potom a především takzvaně vládní strana eh, získala zhruba 80 křesel v mm, těchto dvou komorách. Eh, ta strana paní Aung San Suu totiž eh, bojkotovala tyto volby. Od té doby zřejmě došlo ke zblížením mezi prezidentem Tanzanem a Lady, protože přinejmenším ve svých veřejných proslovech ona hovoří docela dobře o prezidentovi a chválí ho za tu otevřenost také režim propustil zhruba 6 tisíc politických vězňů, a snaží se lépe vycházet s některými menšinami v zemi, které v podstatě s režimem téměř už 60 let eh, bojují a válčí. V této oblasti tedy došlo k určitému pokroku, ale zdaleka eh, ještě eh, nejsou u konce. 1. dubna proběhnou eh, nové volby, kde půjde o 48 míst, 40 míst pro dolní komoru parlamentu, tedy to je ta důležitá, a 8 míst v té horní komoře. Těch 48 míst se uvolnilo po jmenování některých poslanců jakožto ministrů a podobně jako v některých evropských zemích ministr nemůže mít zároveň poslanecký mandát a proto tyto doplňkové volby. Paní Aung San Ki je také eh, tedy kandidátkou a její strana kandiduje ve volbách na těch 48 míst ale samozřejmě vládní strana a také další strany také mm, vlastně mají své eh, kandidátské listiny. My jsme se setkali s paní Aung Tsun Ti a ona nás seznámila s tím, že má pocit, že ty volby budou zřejmě velmi svobodné, protože budou za přítomnosti mezinárodních pozorovatelů. A taková zajímavost je, že při eh, našich různých setkáních jsme se vždy ptali, proč nechcete eh, zahraniční pozorovatele. A minulý týden tedy bylo přijato rozhodnutí, že budou pozváni pozorovatelé ze zemí ASEAN, ale také z USA, Evropské unie a myslím, že bychom měli co nejrychleji mm, zorganizovat pozorovatelskou misi, třeba s využitím velvyslanců EU v tomto regionu a jejich eh, zaměstnanců, tedy velvyslanectví ale měli bychom skutečně to pozvání využít. A nyní ten nejdůležitější problém. Myanmar ještě není dokonalou demokracií, k tomu má daleko, ale po těch volbách eh, Lady a řada jejich spolustraníků zřejmě bude zvolena a to bude znamenat novou vnitřní opozici v parlamentu bez kromě tedy nebo bez Lady, nebo podle Lady, ještě 161 politických vězňů zůstává ve vězení a je tedy třeba učinit maximum pro to, aby i oni byli co nejdříve propuštěni. Nejdůležitější problém je problém sankcí, které zavedla Evropská unie a posléze USA proti tomu minulému režimu. Je třeba říci, že podle mého skromného názoru, ale také podle názoru všech velvyslanců všech zemí EU, s nimiž jsme se na místě setkali, nebo, nebo jsme se s nimi setkali v Thajsku, tak tyto eh, sankce neměly příliš významný účinek a generálové si z nich v podstatě nic nedělali. Bývalý prezident si e, vystavěl nové hlavní město, trošku ve stylu Čaušesková paláce v Bukurešti, ale je to ještě e, šílenější. Je to hlavní město, kde jsou paláce, ministerstva, několik hotelů, e, které jsou v podstatě uprostřed ničeho a to vše je propojeno dálnicemi velkolepými, to se týká především dálnice, která vede k parlamentu a tam jsou tam je dvakrát deset pruhů. To je opravdu šílenství. A tohle všechno stálo eh, skromnou částku 4 miliardy dolarů, takže vidíte, že generálům nikdy nechyběly peníze ani na jejich bláznivé stavební nápady, ani na nákup zbraní. Eh, EU uvalila embargo na dodávky zbraní, ano, ale oni samozřejmě mají e, veškerou volnost nakupovat si zbraně v Číně, v Indii a v mnoha jiných zemích. Pak tady bylo e, ještě další embargo, ale prostě tyhle postihy k ničemu nevedly. Embargo na e, diamanty. Ale kromě toho, co se dotklo textilního průmyslu v Myanmaru, protože textilní průmysl nemohl využívat preferenčního systému, nemohl využívat evropských kvót a dopad byl takový, že zhruba 400 tisíc lidí bylo dříve zaměstnáno v textilním průmyslu a teď už je jenom 80 tisíc. Takže více než 300 tisíc eh, baramských žen přišlo o práci kvůli eh, těmto sankcím EU, USA a kampaním některých nevládních organizací proti takzvaně nucené práce. Takže to všechno vyústilo v propuštění mnoha lidí a podle jedné úřednice komise mnoho z těchto žen teď má jako jedinou alternativu prostituci. Takže určitě je e, v zájmu Evropy rychle tyto postihy, e, ty sankce e, ukončit, tím spíše, že země prochází obnovou a nově se rodící hospodářství této země je nyní v rukou Číny, Tajska, Hongkongu, Jižní Koreje, Větnamu a Indie. Ti jsou všude, ta, ten zbytek textilního průmyslu v zemi je jejich v rukou a už jenom jeden evropský, jediný evropský podnik tam má své zájmy. A myslím, že bychom měli učinit maximum pro posílení pravidelné obchodní výměny s touto zemí, a to nejen na úrovni ropy, kde působí Total a Chevron, americká firma Chevron, a měli bychom tedy rozvíjet tu spolupráci dalším směrem. Děkuji. Monsieur le vice-président, alors... Euh, Děkuji, pane místo předsedo. Mm, Děkuji. A pan norský ministr zahraničí přijede v 11 hodin 20 minut, takže předávám slovo paní Lochbíler. Prosím. A uh, potom ještě může někdo promluvit. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také konferenci předsedů, protože eh, já, co by vý... předsedkyně výboru pro lidská práva, jsem měla možnost doprovázet tuto delegaci. Nechci opakovat nic z toho, co řekl pan Goebbels. Nicméně musím říci, že ty tři reformní procesy, ekonomický, politický a, ekonom- a etnický, eh, je Eh, mezi nimi je podle mého názoru nejdůležitější otázka lidských práv. Je to totiž poměrně dramatické. Slyšeli jsme, že 95 obyvatelstva na venkově nemá přístup k eh, elektrické energii. Kromě toho eh, jsou tu velké nedostatky ve výživě dětí. To znamená, že tady má země skutečně velké rezervy. Pokud jde o politické reformy, tak ano, vytvořil se parlament. Je tu snaha vybudovat demokratické struktury, nicméně je tu eh, tedy eh, ústava z roku 2008 a tato ústava přiznává veškerou pravomoc armádě. Armáda má dokonce možnost eh, ve výjimečných případech ovládat právo. Všichni ministři, se kterými jsme hovořili s výjimkou jednoho, jsou bývalí příslušníci armády. Ta jediná výjimka, vý, ministr obchodu, tak s ním jsme nemohli vyjednávat, eh, protože je na seznamu EU. A to proto, že má i soukromé obchody a je zapojen do eh, četných případů korupce. To znamená, že v tuto chvíli se nabízí otázka, do jaké míry jsou tyto reformy udržitelné. Eh, příslušníci armádi, kteří jsou z části velmi eh, tvrdí, budou přihlížet tomu, jak se rozvíjejí reformy a následně tedy zvyšovat, nebo jak následně tedy ztrácí svoje privilegia a svoji moc. Já si myslím, že musíme celý proces demokratizace pečlivě pozorovat. Slyšeli jsme, že vůle k reformám tu je, ale zároveň jsme slyšeli i to, že někdy není dostatek eh, znalostí pro to, aby ty reformy mohly být dokončeny. Sankce EU jsou také podmíněny tím, že budou propuštěni veškeří političtí zajaci. Slyšeli jsme, že jich celá řada byla propuštěna, ale kromě toho eh, jsme slyšeli, že někteří, některým bylo přikázáno, aby se už politicky neangažovalo a pod touto podmínkou byli propuštěni. Eh, povoleno je více svobodných médií, ale zároveň jsme po této cestě zjistili, že například evropští eh, novináři nedostávají víza do země a musí cestovat jako turisté, protože eh, zkrátka tu není dostatečná důvěra eh, ve svobodu názoru. Jsou to i další pozitivní tendence, ale nucená práce existuje v textilních továrnách a e, Myanmar je v podstatě jediná země, která byla odsouzena Mezinárodní organizací práce za to, že pravidelně e, povoluje nucenou práce. To znamená, že příslušníci e, etnických menšin musí odvádět nucenou práci ve prospěch příslušníků armády nebo pro armádu. Mezinárodní komise pro lidská práva byla na Myanmaru zřízena a Eh, podporuje ji i Evropská unie. Je to skutečně nezávislá instituce a to je velmi pozitivní. Na závěr mi dovolte, abych se vyjádřila k etnickým konfliktům. Ano, je to pozoruhodné a eh, my, my jsme tedy slyšeli, nebo slyšeli, budeme eh, tu mít norského zástupce. Norsko to Eh, podporuje, ale musím říci, že při tom nejhorším konfliktu ne, nebylo možno zaznamenat žádný větší pokrok a ty zprávy, které jsme slyšeli po té, co jsme se vrátili z naší návštěvy, nebyly zvlášť pozitivní a proto mám pocit, že z hlediska lidských práv by bylo příliš brzy na to, abychom rušili sankce protože bychom se tak zbavili našich prostředků, které máme v ruce. Musíme nejprve počkat na to, až budou propuštěni všichni političtí zajaci a musíme také dbát na to, aby, se, eh, aby došlo k příměří mezi etnickými skupinami. Jinak bychom zrušili sankce a nedostali bychom nic jako protihodnotu. Děkuji. Chiedo alla collega Gomez di essere molto breve perché c'è il ministro. Pani... Zap... Care for a, for a long time velice rychle. Já už to dlouho sleduju, já to znám dobře, takže souhlasím s tím, co říkala kolegyně. Musíme podpořit ten proces otevírání. Není pochyb o tom, že jde o budování demokracie. A je to proto dlouhodobý proces. Ale musíme to povzbudit. Musíme to podpořit. A v tomto smyslu si myslím, že bychom měli být opatrní. Ano, měli bychom najít nějaký způsob, jak sledovat volby, ale současně nesmíme kompromitovat naše vlastní volební standardy. Samozřejmě na volby 1. dubna je nemůžeme vstáhnout, teprve jsme dostali pozvánky, nemůžeme sledovat celý ten proces a ten celý proces je velmi problematický. Takže bychom měli nějak využít všechny tyto věci, ale Není to ten řádný proces, ani to nebudou žádné demokratické volby. V každém případě doufáme, že k určitému otevření dojde. A musíme být opravdu opatrní, abychom nepřišli o ty nástroje, které máme. A musíme uplatňovat podmínky a měřítka. Já jsem proto, abychom zrušili některé komerční sankce, protože si myslím, že měly spíš negativní než pozitivní účinek ale musíme to navázat na jednoznačné podmínky pro naše vlastní podniky, protože mluvíme o velice bohaté zemi, pokud je o ropu, nerosty a tak dále, pro naše vlastní podniky. Z hlediska odpovědnosti podniků a boje proti korupce, korupci. A podle mě také potřebujeme zachovat sankce zacílené na ty, kdo mají na svědomí to, že v politické oblasti nedochází k posunu. A samozřejmě jednou z podmínek musí být osvobození vězňů, mírové urovnání konfliktu s národnostními menšinami. To jsou naprosto zásadní podmínky. Takže já myslím, že musíme být opravdu chytří a nesmíme ztratit ty nástroje, které máme. Musíme stanovit jasná měřítka a podmínky. Je to těžké, ale mělo by se to udělat. Já myslím, že tamní občanská společnost se začíná probouzet a my je musíme podpořit. Musíme se aktivně zapojit, musíme je podpořit. A já myslím, že tato mise byla výborná, opravdu pomohla. Je to určitý začátek. Musíme se nějakým způsobem spojit s občanskou společností nebarvně, musíme je podpořit. A já ji obdivuji a obdivuji um, Anne ale je izolovaná, byla izolovaná. Já myslím, že to představuje určitá omezení. Pokud jde o to, aby dokázala posoudit, co je účinnější. Takže musíme se zasadit o to, že ten proces se bude ubírat správným směrem. Děkuji. Venku čeká norský ministr, máme trošku sklus, a ze slušnosti teď musíme přerušit naše zasedání a pozvat pana ministra dovnitř, ano? deputati? No, sono tutti deputati, non sono Bene, colleghi. Dobře, kolegové. Čeká nás diskuze s panem ministrem, my se omlouváme za spoždění. Rádi bychom vás uvítali. Pustíme se do toho. Máme tady pana ministra Störa, ministra zahraničí Norska. A budeme hovořit o nejsevernějších oblastech Evropy, včetně spolupráce s Ruskem, energetiky a zdrojů. A velice nás zajímá, co nám také řeknete k arabskému jaru a vývoji na Blízkém východě. Rád bych vás eh, co nejvřeleji vítal? A vítám také předsedu příslušné delegace, naší delegace. Pana Gallaghera, my jsme samozřejmě nedávno byli ve Švýcarsku. Já vím, že vy máte hodně nabitý program, pane ministře, při své návštěvě. A o to vděčnější jsme, že jste si na nás udělal čas. byste do konce února jezdil na návštěvy zemí arabského jara společně s Kefi Aštonovou. Jste projednával záležitosti, které se týkají nejsevernějších oblastí Evropy. A také jste se účastnil ad hoc zasedání Mezinárodní rady mezinárodních dárců, to se týkalo Palestiny. Byl jste tedy nesmírně aktivním členem té mezinárodní skupiny. Norsko je významnou silou na mezinárodní scéně A samozřejmě všechno, co někdo může udělat ve věci stability a míru na Blízkém východě je vítáno a my rozhodně uvítáme váš názor i na ty nejsevernější oblasti, na Rusko a na energetiku. A jak už jsem říkal, také k arabskému jaru. A jak by měl vypadat další postup v Magrebu i jinde. Než vám předám slovo, pane ministře, dám na chviličku slovo panu Gallagherovi, Uh, Mnohokrát děkuji, pane předsedo, a děkuji za to, že jsem dostal příležitost jako předseda parlamentní delegace, která zastupuje tento parlament v jednání s Norskem. Samozřejmě mám radost, že máme tuto příležitost hovořit v tomto výboru, zvlášť s panem Sterem, ministrem zahraničních věcí a že ho můžeme přivítat v Evropském parlamentu. Samozřejmě jsem rád, že máme úzké hospodářské, politické a kulturní vazby mezi EU a Norskem. Byli jsme také spokojení s tím, do jaké míry Norsko implementuje evropskou legislativu a chceme zdůraznit, že probíhá spolupráce, zvlášť od začátku tohoto funkčního období, od kdy jsem předsedu této delegace, jsem se setkal s vašimi kolegy, jak v Bruselu, tak v Norsku. Setkáváme se pravidelně. A také IPM, JPC. Takže Evropský parlament si je vědom všech vztahů, sleduje je. Víme, že v Norsku proběhl určitý proces, já se musím přiznat, pane ministře, že jsem nečetl tu příslušnou zprávu, myslím, že moc lidí jich nečetlo, ale máme souhrn a opravdu nám to pomohlo. Takže o tom ještě budeme jednat a zamyslíme se nad tím a promítne se to také do příslušného usnesení začátkem května. A samozřejmě pan předseda také mluvil o nejsevernějších oblastech. Parlament má samozřejmě velký zájem o vývoj v nejsevernějších oblastech a samozřejmě budeme pokračovat v dialogu s Norskem o souvisejících záležitostech. A bere na vědomí také strategii, která byla zveřejněna loni v listopadu. A v tomto ohledu jsme vděční za podporu Norska, pokud jde o trvalý status pozorovatele v Severské radě. Samozřejmě my tam nejsme, ale alespoň je tam Norsko a při každé příležitosti zdůrazňuje naši podporu nebo svou podporu pro nás jako pro pozorovatele. Tato otázka zůstává otevřená i po zasedání Arktické rady loni 12. května. Já jsem se jí zúčastnil, konalo se to v Kronsku a já chci připomenout, že na posledním zasedání eh, meziparlamentního výboru v Oslu a ve Svalbardu loni v Dubnu jsme přijali usnesení o nejsevernějších oblastech a toto usnesení vítá usnesení parlamentu o udržitelné politice EU pro nejsevernější oblasti, která byla přijata v lednu 2011. A také uznalo naši roli jako velkého přispěvatele pro výzkum v nejsevernějších oblastech. Takže my se máme sejít eh, s členy parlamentu v Arktidě a sejdeme se i s Islandem. Takže na závěr, pane předsedo, Norsko je klíčovým partnerem v oblasti energetiky, je spolehlivým dodavatelem zemního plynu a ropy pro Unii a vzhledem k tomu, co se odehrává na Blízkém východě a Severní Africe, nabývá na významu. Já děkuji za příležitost a přeji vám úspěšnou návštěvu v Bruselu. Děkuji, kolego. Pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji kolegům za pozvání. Pro mě je velká čest, že tady mohu být. A je symbolické, že norský ministr bude mluvit o severní Evropě a Jižní Africe a vy představujete nebo zastupujete všechno mezi tím. Nicméně je to pro mě čest, i protože jsme v místnosti, která je pojmenovaná po mé bývalé kolegyni Aně Lind. Pane předsedo, já se opravdu zmíním o nejsevernějších oblastech, podle Norska to není geografické území, je to politické území. Jde o to, jak přistupujeme k severu z našeho pohledu, k severu Evropy a k severu zeměkoule. Tak, jak to vidíte tady. A možná bych na úvod mohl krátce zmínit vztahy Evropské unie a Norska. Já myslím, že ještě na vás a já děkuji panu Kalagarovi za vaše úsilí a také za informace, která jste nám právě dal. Jistě víte, jaké jsou hlavní stavební kameny tohoto vztahu. My jsme velice blízko. Norsko spolupracuje s Evropskou unii na základě celé řady různých dohod. Nejdůležitější je dohoda EEA, dohoda o Evropském hospodářském prostoru, která vytváří stejné podmínky, rovné podmínky, přičemž vnitřní trh je jakýmsi rámcem pro naši integraci a Norsko je pátým největším obchodním partnerem EU, já jsem sice z malé země, ale jsme před Japonskem a před Indií, takže tyto hospodářské vztahy jsou opravdu důležité. Patříme do Schengenu, patříme do vašeho výzkumného programu, spolupracujeme v rámci bezpečnostní a zahraniční politiky a tak dále. A také bych zmínil, že Norsko má také určitý díl eh, odpovědnosti za solidaritu přes eh, takzvané granty mezi EU a Norskem. To je finanční mechanismus, který podporuje hospodářský a sociální rozvoj. Včera jsme podepsali podobnou dohodu s Rumunskem na období do roku 2014 a bude to totéž i s dalšími zeměmi. 1,8 miliardy eur od roku 2009 do roku 2014 na podporu sociálních otázek, občanské společnosti, demokracie a dalších programových oblastí. A také bych dodal, že protože patříme do vnitřního trhu, vítáme pracovníky z Evropské unie na našem trhu. Já myslím, že na hlavu přijímáme nejvíc lidí, kteří hledají práci v Norsku. Je to asi 300 tisíc lidí z EHP, kteří byli registrovaní loni. Ta zpráva, o které mluvíte, pane Gallagher, má 900 stran. Neměli byste se pokoušet přečíst celou. Ale tato zpráva vychází z výzkumu na základě dohod EU a Norska. Já myslím, že to zajímá celou řadu členských států EU, protože my jsme stejně integrovaní jako vy. A poukazuje to na to, že tyto dohody prospívají všem stranám, prospívaly za celých 20 let všem stranám prostřednictvím hospodářského rozvoje a tak dále. Také bych chtěl zdůraznit energetické partnerství. Já jsem se setkal dnes dopoledne s komisařem Oettingerem. My dodáváme 20 evropského zemního plynu a máme v úmyslu být spolehlivým dlouhodobým dodavatelem tohoto zdroje a chceme přispět k udržitelné politice Evropské unie. A chceme se také zapojit do rozvoje našich obnovitelných zdrojů. Takže, dámy a pánové, já jsem hovořil před podobným výborem v roce 2009. I tehdy byl nejseverní, byly nejsevernější oblasti na pořadu jednání, patří to k prioritám politiky mé vlády, ale současně jsem si všiml za sedm let působení v této funkci, že stoupá zájem všech vlád, nebo řady vlád po celém světě. Před dvěma měsíci jsem o tom mluvil v Houstonu, v Texasu, mluvil o tom v Japonsku, v Číně. Svět se dívá na sever, protože sever propojuje celý svět ze severního pohledu. A má to celou řadu dimenzí. My jsme zdůrazňovali, proč je to priorita eh, zahraniční politiky Norska. Poukázali jsme na tři hnací motory změny. A když sedím u sebe v kanceláři v Oslu, podívám se na východ, na jih a na západ, v podstatě vidím stabilní rámec. Když se podívám na sever, vidím, že jsou tam určité hybné síly změny. Já vám je připomenu, je to změna klimatu, to je nejviditelnější prvek, to vidíme nejvíc na severu. Kolem severního pólu žije jenom 4 miliony osob, tam kolem severního uh, kruhu. Ale tam je jádro poznatků o změně klimatu. Otevírá to nové dopravní cesty, dává to k dispozici nové zdroje a zdůrazňuje to zranitelnost klimatu. Před 14 dny jsme s paní Aštonovou byli ve Svalvardu, to je úplně nejsevernější část Norska, to jsou ty ostrovy pod ledem, dámy a pánové, nebyl tam led. Osvald ten záliv by měl být v této době pokrytý ledem, ale nebyl tam led a průměrná teplota ve Svalbardu v posledních měsících byla 10 stupňů, o 10 stupňů vyšší než obvykle. A arktická fronta se posune ke Skandinávii. My jsme měli ve velké části Evropy studenou zimu, protože se, změní, protože se mění proudy a systémy. Takže změna klimatu je samozřejmě jedna oblast, ke které se ještě vrátím. Potom ty zdroje a pak Rusko. Když se podíváte na tuto mapu, Rusko je sousedem Norska a Rusko se také v posledních 20 letech měnilo a stále se mění. To je tedy ten třetí eh, hnací motor změny. Ale nejprve ta zásadní otázka. Jaké právní a politické rámce máme, abychom reagovali na zvýšený zájem a vývoj. Když jsem tady před čtyřmi lety mluvil, určitý čas jsem věnoval otázce, jestli je tady právní vakuum na severu. Protože já si myslím, že jako politici a jako vlády a jako parlamenty musíme vědět, jaké jsou právní základy pro rozhodování. Já myslím, že se toho hodně změnilo. V květnu 2008 pobřežní státy kolem Arktidy společně přijali dohodu a prohlášení Julisal. Tam jsme se dohodli, že námořní právo umluva OSN se bude vztahovat i na Arktický oceán. Správně, hlediska je Arktický oceán úplně stejně jako ostatní. Je pokrytý ledem, ale jak vidíte, jsou tam velice schopné pobřežní státy. Rusko, Kanada, USA, Dánsko, s a Norsko. Takže máme také sdělení komise z roku 2008 o komise o e, severních oblastech a EU. Máme oficiální dokumenty, prohlášení evropských institucí. Vidíme, že všichni uznávají stávající politický a právní rámec v Arktidě, takže v zásadě se na tom shodneme. A proto já říkám, že není žádná soutěž o Arktidu. V takovém případě by byla teranulus a ten, kdo přijde první, dostane, co dokáže sám zabrat. Dejme tomu, že Rusko vyvěsí vlajku na severním pólu. Nicméně Norové v roce 1911 vyvěsili vlajku na jižním pólu, ale neznamenalo to, že Jižní pól je norský. Takže to bylo velké dobrodružství, stejně jako když se eh, potopíte tři metry pod hladinou moře a dáte tam ruskou vlajku, to vůbec nic neznamená a rusové ani nepředstírají, že to něco znamená. Možná, že soutěží komerční aktéři uvnitř jednotlivých států. Ucházejí se o licence. Ale to není právní vakuum. Poslední sporná otázka mezi Ruskem a Norskem se vyřešila loni, když jsme se dohodli na vymezení Severního ledového a Barenského moře. A je tady velice málo otázek, sporných otázek mezi arktickými státy, pokud je o hranice, vymezení hranic a principy, a to je dobré východisko. Tento region potřebuje hodně poznatků, znalostí a my v naší politice říkáme, že poznatky znalosti jsou jádrem naší strategie. Potřebujeme podpořit poznatky znalosti výzkum. Musíme uplatňovat poznatky při řízení různých činností na severu. Například na Svalbardu, to jsou ty ostrovy na severu, na 78. stupni. Máme univerzitu, tam je spousta studentů, 50% z nich mezinárodních, a také ve Svalbardu Máme výzkumnou stanici z takových zemí jako Německo, Francie, Itálie, Spojené království, Indie, Korea, Čína, Japonsko a různé severské instituce. Takže k tomu musíme přistupovat z pohledu rozvoje poznatků, které mohou být základem pro rozhodnutí, jak to děláme z politického hlediska. Kromě toho, že národní státy na sebe berou určitou odpovědnost, máme Arktickou radu, máme Severskou radu. A to je orgán, který, které se diskutují, diskutuje o otázkách spojených s aktivou. Před deseti lety největší problém rady byl ten, že nikdo nevěděl, o co v ní jde. Dnes naší největší výzvou je to, že se snažíme zjistit, jak se vypořádat s tím zájmem, veškerým zájmem. Když jsme se setkali s Gronsku nedávno, dohodli jsme se, že budeme mít stálý sekretariat Arktické rady v Tromso na severu Norska a to bude takové středisko, centrum této spolupráce. A zvážíme také žádosti o stále místa stálých pozorovatelů v této radě a Evropská unie patří k těm, kdo žádali o statut stáleho pozorovatele. A tuto žádost my jako Norsko podporujeme. Možná se k tomu ještě vrátíme. Něco bych řekl k těm třem hnacím selám změny. Změna klimatu, to, do jaké míry ubývá ledu. Teď méně než 50 arktického ledu je starého více než dva roky. Arktické moře, Arktický oceán byl se každý rok zmenšuje. Od roku 79 do roku 2006 se každý rok zmenšilo 40 tisíc metrů čtverečních kilometrů. Možná, že někteří z vás vědí, co to je, ale když se stává rok za rokem, je to obrovské území. A Arktida je také laboratoří pro studium účinků změny klimatu. A těch poznatků bude stále víc. A pro IPCC, který se věnuje globálním odhadům, je znalost Arktidy klíčová. Musí pochopit tání arktického ledu, jak reagují oceány, jak reagují proudy a také počasí, jak jaké probíhají meteorologické změny. EU také patří k hlavním přispěvatelům k výzkumu v Arktidě. Zmínil bych důležité projekty v rámci sedmého rámcového programu Deep Sea Ecosystems a podobně. Za druhé, Druhý, druhá hnací síla je zvýšit nebo zvýšení dostupnosti přírodních zdrojů. Odhaduje se, že 13 neobjevených zásob ropy a 30 plynu je v Arktidě, v té velké Arktidě. Jsou tam nerosty, potenciálně miliardy dolarů. Parancová oblast je eh, zdrojem nerostů pro Evropskou unii, ale jsou tady nové dopravní cesty. Dá se říct, že z Jokohamy do Rotterdamu ušetříte 30 času. Ne celý rok, ale jdeme tomu 6-7 10 měsíců v roce. A my potřebujeme znát víc, musíme pochopit logistiku plavby na severních oblastech. Co ty dopravní cesty znamenají? V roce 2010 projelo tuto trasu, přijeli to trasu čtyři lodi. v roce 2011 38 lodí, to je velký nárůst. 18 tisíc lodí proplouvá přes Suezký kanál, takže ještě nás čeká dlouhá cesta, ale je to začátek. A některé Lodě v létě proplují až do Ázie a některé z Ázie do Evropy, ale nejdůležitější eh, to bude do arktických vod a z nich, jak pro zábavní lodě, pro komer- přes komerční lodě a tak dále. Máme tady rybolov, akvakulturu. Je tady potenciál pro lidstvo, pokud se k tomu postavíme správně. Také jsou nová odvětví. Třeba to slovo, které jsme před pár lety nedokázali vyslovit. mořský průzkum, druhy, které žijí hluboko pod mořem. Takže toto všechno se vyvíjí a musíme to správně řídit. Někdy se předpokládá, že když jsou zdroje, dopravní cesty a poptávka, dojde k mocenským bojům. Taková je historie lidstva. Ale nemusí to tak být. Většina zdrojů, jak říkám já, není předmětem sporu a dnes nejsou žádné zdroje eh, v rámci těch 200 námořních bel nebo na kontinentální pevnině. U nás, když udělujeme licence, tak jsou otevřené, jsou k dispozici a mohou je využít mezinárodní hráči. Já k tomu obecně přistupuji tak, že v nejsevernějších oblastech Norsko a Evropská unie mají zájem, společné zájmy. Například Parencovo moře je nový energetický region. Možná to bude důležité pro dlouhodobou pozici Norska jako plynařského partnera pro Evropu. My tu odpovědnost bereme vážně, stabilní dodávky, nová infrastruktura. Klíčové slovo je zájemná závislost mezi Evropou a Norskem. A v tomto kontextu pozorně sledujeme signály, které ukazují na budoucí roli ve vašich debatách, ve vašich debatách o klimatu a ve vaší energetické mapě pro rok 2050. Toto odvětví potřebuje předvídatelnost a my tuto roli chceme sehrát. Máme také společné zájmy, pokud je o budoucnost surovin a jejich rozvoj. A velice pozorně sledujeme váš program, jako třeba inovativní partnerství pro suroviny. A doufáme, že to může být určitou cestou, jak zvýšit účast Norska ve výzkumu Evropské unie. Takže naše vize pro nejsevernější oblasti je taková, že bychom měli této příležitosti využít, ale současně mírovým způsobem, udržitelným způsobem a odpovědně zpravovat rizika Musíme udržet napětí na nízké úrovni. Na severu se nemůže odehrávat nic, kde by reakcí byla třeba armáda, ale musíme to podpořit řádným způsobem z pohledu přepravy a také z pohledu vojenského, ale toto není oblast, kde by stoupalo napětí. A na závěr třetí hnací síla je Rusko. A to vidíte na mapě. Rusko je zdaleka největší soused, je to 50 pobřeží a 50 zdrojů. Rozhodně je to vlivný hráč, utváří arktické politiky. Arktida bývala dějištěm studené války. Já jsem vždy lidem říkal, že bychom měli aktualizovat naše duševní mapy. Já myslím, že většina lidí v tomto sále pořád ještě má jakousi mentální mapu, kterou utvářela studená válka. Nesmíme zapomenout, proč to tak bylo, ale musíme absorbovat nové skutečnosti. A především pro Norsko to, že jsme členem NATO, že jsme sousedem Ruska, Znamená, že v Arktidě máme hodně společných zájmů a musíme je odpovědným způsobem rozvíjet. Pár slov. V roce 1990 na té hranici, která má 200 kilometrů, to je hranice mezi Ruskem a Norskem, jsme měli asi 5 až 8 tisíc hraničních přechodů. To byla asi nejuzavřenější hranice na světě, kromě té mezi Severní a Jižní Koreou. Od té doby vstoupil přes hraniční provoz v roce 2011 to bylo víc než 200 tisíc a předpovídá se, že v roce 2014 to bude 400 tisíc. Takže co to znamená? Toto je normální stav. Takové jsou naše představy vztahu mezi Ruskem a Norskem. Normální sousedské vztahy. Dojde k tomu, ještě když budu ve funkci, ono to nějakou dobu trvá, ale taková musí být ta vize. Musíme rozvíjet investice, vyčistit prostředí, spravovat oceány, vyjednávat dohody a postoupit kupředu jako civilizované evropské státy. V Norsku máme stále více ruských studentů, je to největší skupina zahraničních studentů a to my vítáme. Loni jsme se dohodli na naší mořské hranici po 40 letech vyjednávání, takže Norsko a Rusko mají pozemní hranici od roku 1826 a mořskou hranici od roku 2011. Takže teď budeme sledovat vývoj v Rusku. Pořád je to ještě trošku neproniknutelné, jaká to bude demokracie, jaký právní řád tam bude platit v tom přechodném období v Rusku a norská reakce bude důsledná a bude to také otevřený přístup k prohlubování našich vztahů. Takže tolik asi ode mě na úvod o nejsevernějších oblastech a odpovím na otázky, než přejdu na, ten, na tu nejsevernější oblast Afriky. Nicméně ještě řeknu jednu věc. Všichni se na věci díváme podle toho, kde se nacházíme. Já o tom, jsem o tom mluvil na eh, v univerzitě v Berlíně před pár lety a byl tam určitý profesor, který se potom postavil a říkal, pane ministře, to bylo zajímavé, vy jste mluvil o nejsevernějších oblastech Evropy, ale pro mě je nejsevernější oblast na severu Německa. A já myslím, že měl pravdu, protože toto je opravdu nejsevernější oblast Německa. Ale já se snažím říct, že toto není nějaké hlavní centrum, ale jedno z nových center geopolitického zájmu. A je na nás jako na politicích a na odpovědných demokraciích, abychom to řádně spravovali. A já teď přeskočím Evropu a dostanu se k Severní Africe. Včera jsem předsedal tady v Bruselu každoročnímu jarnímu zasedání eh, styčného výboru ad hoc, jinými slovy podpůrné skupiny dárců pro eh, palestinskou zprávu. A hlavní misí tohoto výboru, a to je mimochodem jediný formální výbor, kde je jak Izrael, tak Palestina, jako stálí členové. Úkolem je pomoct palestinské samozprávě vybudovat robustní a životaschopné státní instituce pokračovat v reformním procesu a zajistit udržitelný hospodářský růst. Abych to zkrátil, podle mě jsou tady dva probíhající procesy. Jeden se zhora dolů, kdy se vyjednává to řešení eh, založené na dvou státech. Tím máme vlastně naplnit dohodu z Osla. A tento proces musí řídit jednotlivé strany, podporuje hlavně kvartet a mezi nimi především USA. A tento proces uvázl na mrtvém bodě. Neposunuje se jako předu. Přestože naši jordánští kolegové se snaží, prostě se to nepohnulo. A to je ten proces se zhora dolů. Norsko má na starosti ten proces se zdola nahoru, budování těch institucí, provádění reform, podpora hospodářského přechodu, aby až pak bude stát, aby měl také instituce, které ten stát budou moci řídit. A v ideálním případě to snad do sebe zapadne. Jakmile budou připravené státní instituce, bude stát. A bude to řešení založeno na dvou státech. Ale to se zatím neděje. Nicméně musím říct, je tady spousta špatných zpráv, ale byl tady také obrovský úspěch v hlediska budování institucí a reformní proces na palestinské straně. Loni tady v Bruselu jsme na základě informací od Světové banky, IMF a tak dále, dospěli k tomu, že ty instituce už se blíží normám moderního státu. A v září, když se tato skupina setkala v New Yorku, jsme uvedli opět na základě doporučení těchto institucí, že palestinské instituce už překročily tu hranici, kterou potřebují k tomu, aby mohli vést stát. Takže to je pozitivní. To, jak oni vedou své instituce, jaké mají učitele, zdravotní sestry, bezpečnost, finance. Já si myslím, že spousta zemí na tomto kontinentu může závidět tomu, nakolik solidní jsou palestinské banky. Běžte se na to podívat. Je to úctyhodné. A současně palestinská samozpráva se neobejde bez podpory dárců, zatím ne. Ale já opakovaně říkám, a vy znáte palestinskou samozprávu, znáte premiéra, že se těším na to, kdy budeme moct ukončit podporu pro Palestinu, protože ji nebude potřebovat. Oni tvrdě pracují, oni se obejdou bez podpory, bez pomoci. Krásně zvládnou svoji ekonomiku a ty peníze budou moct využít jinde, kde jsou víc potřeba, ale zatím ne protože ekonomika nemůže fungovat za okupace. Ekonomika nemůže fungovat, pokud, se, pokud daňové příjmy vybírá jiný stát a jenom čas od času je vydá těm úřadům, orgánům. Nemůžete vést ekonomiku, když máte zátrasy na silnicích a nějak, nějaké usedlosti a zákazy, omezení u oblasti, kde vytváříte klíčové hodnoty. A proto musí uspět ten proces se zhora dolů. Takže teď mám velké obavy. A Světová banka, IMF a vy je znáte, nikdy neobhajují víc peněz pro veřejný sektor. Ale oni jednoznačně v Bruselu včera řekli, že financování pro finance pro eh, hlavní palestinské instituce nesmí přestat, protože jinak by ten projekt skolaboval. To by bylo špatné pro Palestince i pro Izrael. Špatné pro bezpečnost. Právě proto musíme v té práci <clears throat> pokračovat. Eh, Evropská unie je největším dárcem pro palestinské společenství, Norsko následuje a my jsme se včera domluvili eh, na tom, že tady budeme jako dárci pokračovat. Eh, ta pomoc zahraniční má být snížena ze dvou ehm, miliard na jednu miliardu. My musíme zatím zohlednit i strukturální modifikace prostřednictvím sociálního dialogu v Palestině, tak jak to vypadá, eh, tak jak to podobně probíhá v Evropě. A eh, bez eh, příspěvku Mezinárodního měrového fondu, protože ten k tomu nemá přístup. To znamená, že my se snažíme zase a znova zdůrazňovat, že palestinská autorita musí dostat těmto požadavkům, musí být schopna rozvíjet svoje hospodářství já jsem nehovořil o těch velkých otázkách Blízkého východu, protože to není záležitost tohoto výboru. Musíme se skutečně jasně vyslovit proti jakémukoliv násilí, musíme odsoudit eh, vraždy, bombardování, musíme mít jasno v našich zásadách a musíme být také proti eh, nelegálnímu osídlování, protože se protiví mezinárodnímu právu. Ale to činíme i v jiných oblastech zahraniční politiky. Tady máme společný cíl s Izraelem, Izraelem a to je eh, vybudování institucí. A nyní tedy arabské jaro, které stejně jako my sledujete velmi pečlivě. Náš závěr je ten, že eh, to bude trvat ještě <clears throat> generace. Je to poprvé eh, v této oblasti, kdy lidé vznesli svůj hlas a kdy došlo k nějaké změně od spoda nahoru. Konečně eh, se tedy musíme podívat na to, jakou, jaký druh demokracie se tady vyvine. <clears throat> Je to povstání proti zneužívání moci, proti korupci, proti nepotismu v politice. To je ten velký příběh. Eh, pokud se představitelé států eh, postaví proti vlastnímu obyvatelstvu se zbraněmi, tak skončí špatně. To jsme viděli v mnoha zemích. Eh, ta dramata se rozvíjela různě, ale v každém případě je to tak, že země, které zvládly reformy a zahájily je, tak eh, to zvládají dobře, například Maroko, Tunis. My jako liberální demokracie v Evropě musíme <clears throat> především naznačit to, jakým směrem se musí ten proces upírat ve většině zemí. A to nás staví před celou řadu úkolů. Musíme si připomenout, že arabské jaro ne, nezačlo eh, v Tunisku, ale v Alžírsku následovala občanská válka, ve které zemřely stovky tisíce lidí. My se tedy musíme podívat na to, jakým způsobem tady je potřeba dostat odpovědnosti. A e, moje celková odpověď je ta, to, že se musíme velmi aktivně angažovat. Já jsem tady po, před e, několika lety povolil kontakty s muslimským bratrstvem. Ty kontakty probíhají na e, nejvyšší úrovni, protože oni se chtěli e, naučit něco o našem m, m, sociálním modelu. Skutečně můžeme takovéto zkušenosti sdílet a můžeme jim pomáhat v tom, aby budovali vlastní e, kapacity, vlastní instituce. Já si myslím, že tak můžeme činit. E, e, tak, že zároveň budeme trvat na univerzální platnosti lidských práv, ať už je to svoboda vyznání, svoboda schromažďování, svoboda projevu, rovnost mužů a žen. Já si myslím, že to je základ, ze kterého musíme vycházet. Eh, rozdíl mezi tehdejším Alžírskem a dneska, dneškem spočívá v tom, že hospodářství je globální a pokud se jim nepodaří uh, oživit hospodářství, tak uh, mají uh, dvě možnosti. Buď skončí jako e, Severní Korea, anebo se budou integrovat a to buď jako otevřená ekonomika, ale potom budou muset e, bojovat proti e, karabci. My si musíme uvědomit, že v Alžírsku například armáda kontroluje velkou část hospodářství. Já vím, že jste diskutovali o Myanmaru dřív, než jsem jsem přišel. Tam také dochází k velkému státu tvornému procesu a já, když jsem přijel z Myanmaru, tak jsem získal stejný dojem. Generálové na Myanmaru mají stejnou možnost. Buď tedy zavřou dveře, stanou se Severní Koreou, anebo pokud eh, nechtějí tuto možnost, tak se musí otevřít a modernizovat. A právě to se tam děje, protože neplatí žádné výjimky. A taxikáři v Egyptě, kteří vo, vozí turiste, turisty k pyramidám, mají stále ještě prázdná auta. My uh, tedy chceme eh, jezdit na ty pláže, ať už v bikinách nebo jinak, to eh, je jiná otázka. V každém případě do těchto zemí nebudou plynout investice, dokud budou takto korupční. Já vím, že eh, Evropská unie v tomto sehrává velmi důležitou roli a my, vás budeme, my vám v tom budeme aktivně napomáhat. Pokud jde o Sýrii, tak to je, to je samozřejmě velmi dramatické a my naprosto souhlasíme s postojem, který zastává Liga arabských států. Pane předsedo, já si myslím, že to je všechno, co jsem chtěl říci k té širší perspektivě eh, k severní Africe a k severním částem Evropy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Děkujeme vám za velmi zajímavou prezentaci. A nyní tedy otevírám diskuzi s poslanci. Jako první mám na seznamu paní Gomez. Pane ministře, to byl takový závan čerstvého vzduchu ze severu. A já doufám, že tedy určitě budeme profitovat z vašeho přístupu a z vaší ochoty měnit věci. Dovolte mi, abych vám na tomto místě poděkovala, vám i Norsku. Já tedy uznávám zásady vaší zahraniční politiky a zažila jsem to. Eh, zažila jsem to především v souvislosti se zemí, která mi velmi leží na srdci. To je východní Timor, který je na dobré cestě pokud jde o demokratizaci a udržitelný vývoj. A ráda bych vám také poděkovala za podporu, kterou poskytujete Evropské unii, pokud jde o boj s dopady krize. Pouze eh, si myslím, že by bylo velmi užitečné a velmi dobré, kdyby vaše obavy, o kterých jste hovořil, týkající se boje proti korupci, eh, to znamená korupce v arabském světě, kdyby tyto obavy byly přeneseny eh, k evropským eh, partnerům, protože já si myslím, že Evropa skutečně musí bojovat proti těm eh, kořenům krize, které k té krizi vedly. My jsme stále ještě uprostřed krize a naši obyvatelé v nejrůznějších částech Evropské unie, včetně mé, včetně Portugalska, mají pocit, že právě korupce vedla ke krizi a že jsme se jí dostatečně nevěnovali. Boj proti daňovým rájům, to je jedno takové téma a já si myslím, že Norsko sehrává v této roli vůči roli. V, této, v tomto ohledu vůči roli. Stejně tak jako v otázce regulace světových trhů. Moje otázky. Za prvé, to, co jste řekl o arktické oblasti, je velmi přesvědčivé. My bychom o tom chtěli vědět více a, a angažovat se tom, jak eh, v tom pozitivním slova smyslu, tak také pokud jde o potíže. Řekl jste, že jednou eh, z, jedním z úkolů je eh, změna klimatu, klimatické změny, ale pokud to celé zasadíme do volební kampaně, tak si musíme uvědomit, že klimatické změny jsou chápány negativně. Dokonce i progresivní část k tomu přistupuje tímto způsobem. A vy jste velmi klíčovým eh, hráčem eh, v tertické oblasti. Druhá věc, Rusko. Rád bych se vás zeptala, jestli byste nám mohl říci něco k tomu, jak vidíte pokrok v Rusku. Politický proces v Rusku. Vidíme, že se tam dějí věci, lidé demonstrují na ulicích, ale pan Putin se zároveň eh, znovu dostal k moci. To znamená, že já se vás ptám, jak vidíte proces politické změny v Rusku. Jak se tedy Rusko může zbavit oligarchů, kteří řídí zemi? A jak eh, tady můžeme působit v tomto procesu eh, aktivně a nebýt kontraproduktivní? A konečně na závěr bych se vás ráda zeptala na Myanmar. Já velmi uh, si vážím toho, co jste k tomu řekl. Ano, my jsme včera diskutovali o Iráku. A já vím, že Norsko sehrává velmi důležitou roli při řešení sporů v Iráku. To souvisí s táborem al Ashraf s přesunem obyvatel tohoto tábora. Já vím, že to není ta nejdůležitější věc ve vztahu k Iráku, ale často eh, to tady v Evropském parlamentu pře, přes, zastíní ten zbytek ve vztahu k tomu, co se má v Iráku udělat. Jeden eh, z klíčových prvků eh, spočívá v tom, že by evropské země měly přijmout obyvatele tohoto tábora jako uprchlíky a proto bych se vás ráda zeptala, jestli vaše vláda je ochotna k tomu přispět, k tomuto řešení. A na závěr mi ještě jednou dovolte, abych vám poděkovala za to, co jste řekl o Palestině, o Izraeli. Je to skutečně velmi pozbuzující, osvěžující. Naše mentalita je někdy trochu zajetá. Pokud někdo eh, tuto zajetou mentalitu prolomí, tak je to velmi dobré. Děkuji. Děkuji. Prosím kolegy, aby byli trochu stručnější, tak aby pan ministr měl ještě čas na odpověď protože je škoda, abychom diskutovali mezi sebou a pan ministr by se nedostal k odpovědi. Nyní pan Galer. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, vítejte na zasedání našeho zahraničního výboru. Myslím, že by mohlo být zajímavé, že eh, ten podez, mm, pachatel podezřelý z teroristického činu v Toulouse je mrtev. To tady říkám jenom pro informaci, eh, právě jsem se to online dozvěděl, tak eh, jenom abychom tedy věděli, co se děje. Nejprve chci vám všem poděkovat. Vím, že samozřejmě Norsko velice úzce spolupracuje s EU tím, že jsou částí EHP šengenského e prostoru. Norská veřejnost, když občas diskutuje s Nory a říkám jim, že tedy EU musí být pro ně tak přitažlivá, protože se podílejí na mnoha věcech, ale zároveň v podstatě nemohou ovlivnit ten, ten vývoj tím, že nejsou eh, členy, tím se je snažím přesvědčit, aby vlastně už nehlasovali eh, proti vstupu. Každopádně děkuji za dobrou spolupráci s, na většině evropských politik. Já jsem v parlamentu zpravodajem pro ty nejsevernější oblasti a musím eh, připustit, že když jsem vás poslouchal, tak jsem zjistil, že vlastně říkáte hodně podobné věci, jako to, co je obsaženo v mé zprávě, které, kterou jsme připravili a která byla přijata eh, počátkem eh, minulého roku. A já jsem rád, že neexistuje nějaké právní vakuum. Ohledně toho tady byly určité představy a myslím si, že ty uh, Vzájemné zájmy jsou eh, určitě důležité. Vy jste se zmínila o celé řadě aspektů a pro mě je v tomto ohledu velice důležité, že máte tak úzké eh, vztahy s Ruskem. Vy jste hovořil o tom, že reprezentují vlastně 50 té pobřežní hranice. Možná pro Norsko je to trochu moc zajistit samo o sobě spolupráci s Ruskem podél celé této hranice. Třeba jsou i nějaké oblasti, kde by se mohla zapojit Evropská unie. A z hlediska životního prostředí je to také zajímavé. Možná byste to mohlo trochu rozebrat do detailu, když spolupracujete s Eh, jak, jak vlastně spolupracujete s Ruskem, protože vy jste zemí, která má opravdu velice přísné ekologické normy, zatímco v Rusku ty normy asi nejsou tak náročné. Pak bych se rád zeptal, jak se díváte na konflikt na Blízkém východě. Hovořil jste o tom přístupu ze spoda nahoru. A o tom, že bychom měli působit jako čestný zprostředkovatel mezi stranami. Nevím, jestli, co si myslíte o tom, že by ten přístup mm, ze spoda nahoru měl vycházet především od občanské společnosti, od konkrétních osob, které se budou eh, angažovat tak, aby prostě na obou stranách lidé věděli, kdo je kdo. Eh, my poskytujeme velik chce mnoho peněz eh, třeba proto, aby se palestinští, izraelští a evropští mladí lidé mohli setkávat. Tak možná i v rámci toho vašeho zapojení bychom měli podnítit izraelské a palestinské vlády k tomu, aby odsouhlasili pravidelnou výměnu palestinských a izraelských žáků tak, aby se zbavili strachu z té z druhé strany a nepodléhali propagandě, které eh, jsou někdy vystaveni. Takže na to bych se chtěla zeptat, co si o tom myslíte. A poslední věc, pokud jde o eh, islám, tak jak jste o tom hovořil, já se obávám, že politicky islám začal vlastně v Teheránu v roce 79, přestože to tedy není arabská země, ale perská a pak vlastně se dostávají, dostávala k moci ta radikální křídla islámu a podněcuje je k tomu především Teherán. Myslím, že to pro nás všechny je velký úkol učinit maximum pro to, abychom stabilizovali ty jednotlivé země ať už se jedná o Tunisko, kde jsem byl vedoucí pozorovatelské mise EU při volbách, tam mm, jsem dosti optimistický, ale podíváte se na velkou zemi, jako je Egypt, tam nevíme, kam to všechno povede. A moje otázka je, zda mezinárodní společenství skutečně je schopno přesvědčit eh, ty, kteří vládnou, a to jsou stále ještě především zástupci armády, že by se společnost měla rozvíjet svou civilní a demokratickou cestou. Vidím, že pan předseda už mácha kladívkem, takže okamžitě přestávám. Já jsem vždy velice posluš, poslušný. Děkuji. Paní, paní Jakoskary, velice se omlouvám. Děkuji, bylo to skvělá výslovnost. Jste velice laskavá. Myslím, že jsem asi ten nejsevernější poslanec Evropského parlamentu. Mohla bych tedy hovořit velice dlouze. Já si cením především výzkumu v Arktidě, který Norsko provádí. A myslím, že byla opravdu dobrá zpráva, že eh, Arktická rada se rozhodli, rozhodla posílit eh, své kapacity tím, že vytvořila stálý sekretariát v Romse, to je velice dobré. A Evropská unie by možná mohla postupovat obdobně a vytvořit eh, informační středisko pro Arktidu, tak jak to bylo navrženo v některé dřívější zprávě. A jak eh, vy vidíte možnost posílení spolupráce mezi Arktidou a EU? Eh, říkala jste, že nejsme členi Arktické rady, ale úloha Evropské unie by asi mohla být větší. Děkuji za to, že jste přišla do Evropského parlamentu. Děkuji. Další otázka, prosím. Posledním pan Líze. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Eh, díky novým moderním technologiím eh, teď vím o velice důležité konferenci, která se dnes koná v Norsku. Eh, váš náměstek a generální tajemník Rady Evropy dnes v Norsku hovoří o Bělorusku. Takže omlouvám se, že se vás budu ptát eh, na Bělorusko, ale zajímal by mě váš názor eh, ohledně našich vztahů s, Rus- s Běloruskem. Vím, že to není Rusko, ale je to uh, kousek a pro eh, nás je to důležité. Co, se, co si myslíte o stávající situaci v Bělorusku a o řešení situace do budoucna? Protože pro nás je stále složitější nalézt nějaké světlo na konci tunelu. Děkuji. Takže, pane ministre, prosím, máte čas na odpověď. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také za dobré otázky. Paní Gomez bych řekl, na tady není, ale zopakoval bych, že beru na vědomí to, co říkal, to byly spíš takové postřehy. Ona se ptala na tábor Ashraf a tady bych řekl, že ten proces bychom měli podpořit podle mezinárodních standardů, ale zdůraznil bych také úlohu OSN. A potom eh, univerzální lidská práva je to komplexní otázka. Víme, že Evropská hlavní města tomu věnují velkou pozornost, nicméně tak to bych odpověděl. Pak panu Galerovi, víte, je tady prostor pro každého, aby spolupracoval s Ruskem. A já myslím, že to, co děláme my ve VTO, pokud je o ty různé způsoby integrace a tak dále, to je důležité. Upozornil bych na to, že na severu podle mě máme eh, spolupráci na úrovni nižší než regionální, která si zaslouží eh, pozornost. Třeba Rada pro Balské moře, Barencovo moře, Arktické moře a ten eh, severní rozměr Ruska. A tam patří také EU, e Rusko a Island. To jsou různé způsoby spolupráce, které jsou velmi pragmatické. Zabývají se přeshraničními otázkami a celou řadu z nich také řeší. A já mám zkušenost z práce s Ruskem takovou, že to probíhá dobře. Pracujeme s původním obyvatelstvem, věnujeme se dopravě, osvětě, vědecké spolupráci. A já myslím, že to je dobrý způsob, jak provádět integraci. A jak jste říkali vy, víte také o kontakty mezi lidmi. Slyšeli jste má čísla, slyšeli jste, kolik lidí přechází hranice na severu. Občas se objevuje kritika, že Norsko posledních des, ten prvních deset let po pádu eh, berlínské zdi se věnovalo pouze lidem a kultuře a nebyly tam investice, ale v 90. letech eh, se zdůrazňovalo to, že je potřeba začít u lidí, protože když se ty hranice otevřely, bylo potřeba pokrýt tolik věcí, neřekl bych, že jsme začínali nebo navazovali nové vztahy s Ruskem, ale zmenšovaly se nám jakési závorky, to znamená, že jsme se museli vrátit do 17. a 18. století a zjistit, jak se v té oblasti rozvíjel obchod. Norsko mělo první diplomatickou misi do Archangelsku v 18. století, když bylo Norsko pod Dánskem. Tu radu jsme museli zavřít, měli jsme ji, že jsme byli pod Dánskem, pod Švédskem a pak jsme byli v roce 18, 1935 nezávislí a v roce 1936 jsme ji museli kvůli Stalinovi zrušit, že ten viděl všude nějaké duchy. Před dvěma lety jsem ji mohl znovu otevřít. Mohl jsem znovu otevřít misi v Archandělsku. Takže vracíme se k něčemu, co už jsme měli dřív a musíme na tom stavět. Pokud je o environmentální standardy v moře, moři, tam máme zajímavý projekt, který spolu sponzoruje Rusko a Norsko. Týká se to zdraví, bezpečnosti a environmentálních standardů pro průmyslovou činnost v Barentsově moři. Protože Barancovo moře má dvě zóny, ale jeden ekosystém. Takže na to musíme důsledně spolupracovat. Islám, ano, to je výzva. Já bych řekl, že tehdy začalo arabské jaro. Dalo by se říct, že to bylo v Persii, ale já myslím, že ten iránský příklad e, přiměl spoustu lidí k zamyšlení. Pořád si myslím, když mluvím s tím novým vedením, že tímto směrem oni se neubírají. Oni poukazují na Turecko a na Indonésii, ale když se tam vrátíte a díváte se, co říkali Iránci dřív, oni také nedokázali něco takového předvídat. Je to důležitá věc a myslím, že se prostě musíme zapojit. A musíme trvat na tom, aby se dostali své odpovědnosti. Nedá se říct, že se nám nelíbí, co vidíme a proto zatím zavřeme dveře. To Evropa nemůže udělat. Eh, kolegyně z Finska bych řekl, že mohu poblahopřát Finsku. Já si myslím, že ta je silným hlasem pro ten, tu severní dimenzi v Evropské unii. Já jsem se setkala s premiérem Liponem. Pamatuju si, že když byl premiérem, tak právě on prosazoval severní rozměr. A já myslím, že Finsko je důležitou hnací silou v této věci. Jaká by měla být spolupráce mezi EU a Arktidou? Za prvé, tři členské státy EU jsou členy Arktické rady. Švédsko, Finsko a Dánsko jsou jak v EU, tak v Arktické radě. A Norsko je přidruženo. Takže vy tam vlastně jste. A až se Island stane členem, tak to bude čtvrtá země. A za druhé, když jsem do Svalbardu převedl Lady Ashtonovou, viděli jsme ve Svalbardu, že tam probíhá důležitý výzkum. A pokud arktické otázky, a to jsou podle mě otázky globální, víc zdůrazníte ve svém osmém výzkumném programu, bude to určitý příspěvek pokud Evropská unie, tak jak je teď, jak se teď vyjadřuje, podpoří klíčové principy mezinárodního práva, podpoří úmluvu OSN, a to Evropská unie dělá, znamená to, že se tím posiluje stabilní právní rámec. A hodně přepravy, kterou si dokážeme představit v tomto regionu, bude mít původ v Evropě. Bude to do Evropy a z Evropy. Já jsem zmínil Rotterdam, Yokohamu. Jako to znamená přepravu mezi Evropou a Ázií. Takže je tady celá řada věcí, kde můžeme spolupracovat. Panu Lisekovi k Bělorusku bych řekl, že sdílíme tyto obavy, to rozhodně. Norsko podporuje jednotlivá opatření, která přijala Evropská unie, pokud je o sankce a další věci. Norsko je pro přísný test, trest těch, kdo se dopouští trestných činů, ale rozhodně jsme proti trestu smrti. A je škoda, že v Evropě se uplatňuje trest smrti, že k tomu nedávno došlo v Bělorusku. Takže já si myslím, že je to diktatura, kterou musíme hnát k odpovědnosti. Takže my se k tomu rozhodně připojíme, ale zmínil bych jednu konkrétní oblast, která mě velmi zajímá. A to je Svobodná univerzita ve Vilniusu. To je univerzita, možná, že jste na ní byli, kdy jsou studenti z Bělorusku, přicházejí do Litvy, do, do Vilniusu, aby si zajistili vysoce kvalitní, moderní, liberální vzdělání. A to je podle mě veliká naděje. Právě teď je to výzva pro tuto vysokou školu, aby eh, udržela finanční vyhlídky do budoucna. To potřebujeme. Není to moc peněz, ale je to prostor, kde mohou mladí lidé dýchat. Získají vysokou kvalifikaci a pak se mohou vrátit a mohou se kvalifikovat pro budoucnost. To jsem vám chtěl zdůraznit. Severské země, Severská rada tuto univerzitu podporuje, celá řada dalších zemí, včetně evropských, ale Měli bychom si být vědomi této křižovatky, protože kdyby tato univerzita selhala, byl by to nesprávný signál. Proto si myslím, že bychom tu měli přispět. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji kolegům, děkuji panu ministrovi, děkujeme za vynikající prezentaci. Přejeme hodně zdaru vám i vaší zemi. Děkuji. Very welcome.